Der Präsident! Die am 2. Februar 2012 Zasedání přerušené 2. února 2012 je obnoveno. Eh, prosím, usaďte se. Eh, protokoly, zápisy z 1. a 2. února a přijaté texty již jsou k dispozice a pokud není připomínek, je tento zápis, jsou tyto zápisy takto schválené.